Colleagues, shall we... Tak, vážení kolegové, dovolte, abychom zahájili naše dnešní jednání a začneme bodem číslo 22, kde máme zvážit jakožto parlament nařízení, kterým se povoluje doplnění 7 eh, zhruba 700 eh, nových eh, chemických eh, látek k seznamu zhruba 8 tisíc položek, jich se bude týkat bezcelní režim při dovozu do Evropské unie. Jedná se o čtvrtý přeskum tohoto seznamu Poslední eh, dohoda padla v rámci vyjednávání urugvajského kola, kde se dohodly Unie, Japonsko, USA, Kanada, Švýcarsko, Norsko a Makao, patřící Číně. Tyto země či tyto celní zóny se rozhodly, že sníží cla eh, na nulu na základě eh, doložky nejvyšších výhod, eh, tak jak to stanoví VTO, u určitých farmaceutických výrobků a aktivních eh, složek a polotovaru. A podle našich údajů se jedná o seznam velice odborný a nikoliv kontroverzní, takže byl dohodnut na základě konsenzu všemi zainteresovanými subjekty a všemi stranami, které přistoupily k tomuto režimu. A tudíž jakožto váš zpravodaj a rovněž jako předseda tohoto výboru bych navrhl po diskuzi, která zde proběhne, abychom aplikovali zjednodušený režim a to z těchto důvodů. Tak zaprvé abychom neplýtvali časem na Eh, nad eh, takovýmto odborným dokumentem a podle výboru je také důležité, podle komise je důležité, že musí vstoupit v platnost 1. ledna příštího roku, protože Spojené státy eh, podmiňují implementaci právě tímto datem účinnosti, což bychom měli splnit. Bylo by špatné, kdybychom na tomto zkrachovali. Ještě chci připomenout, že ten zjednodušený postup znamená následující. Teď cituji a cituji z jednacího řádu z článku 46 po první diskuzi o návrhu eh, u legislativního aktu předseda může navrhnout, eh, aby byl schválen bez pozměňovacích návrhů, pokud alespoň jedna desetina členů daného výboru Eh, nemá námitky, že by měl předseda předložit eh, zprávu ke schválení návrhu. Já jsem si ověřil u hlavních politických skupin, pokusil jsem se to ověřit u všech, zda by souhlasili s uplatněním tohoto postupu. ale přesto by bylo dobré nejprve si probrat eh, tady společně při diskuzi obsah, abychom si všichni uvědomili, že se jedná o technickou odbornou problematiku a problematiku, která je teď eh, časově eh, velice naléhavá. Tak v této souvislosti bych předal slovo poslancům výboru. Můj návrh zprávy znáte, není potřeba dále procházet argumenty, které směřují k podpoře návrhu komise. A rovnou předám slovo dalším poslancům, kteří by se chtěli ve výboru vyjádřit. Chce se někdo vyjádřit? Já nemám žádnou námitku proti zjednodušenému postupu, říká eh, zástupce ALDE, co SND. Nic. EPP, kdo tady je za EPP? Ještě před okamžikem tady, myslím, někdo byl. Ovšem paní kolegyně mezi tím odešla, ale nakolik vím, tak eh, i EPP se zjednodušeným postupem souhlasí. Nikdo nemá vůči němu námitky, EFD taky, taky ne, dobře. Takže není potřeba, abychom eh, o věci diskutovali. zjevně všichni se zjednodušeným postupem souhlasíme, což znamená, že můžeme postupovat eh, přímo mm, postupovat tak, že materiál rovnou předložíme plenárnímu zasedání. Takže tímto vám děkuji. Pokud tady máme eh, komisi, může se vyjádřit. Klas Halbert by měl, nebo Alessandr Pou by měli zastupovat komisi, alespoň podle mých podkladů. Je to tak, eh, máte slovo, pánové, který z vás vystoupí. Děkuji vám, eh, pane Moreiro. Jmenuji se Klaus Harbet a jsem z DG Obchod. V zásadě nemám, co bych dodal, pouze bych chtěl poděkovat vašemu výboru za rozhodnutí použít zjednodušený postup. Je pravda, že nás trošičku tlačí čas a je velice důležité, abychom ten termín eh, stihli a zavedli eh, toto eh, nařízení v platnost od 1.1., což je podmínka USA. Takže čistě jsem vám chtěl poděkovat. And um, we'll proceed to Výborně, takže můžeme postoupit dále. A to k bodu 23. Teď se sám nejsem jist. Tak, spatl jsem se. Přistoupíme k bodu 24, což je revize, revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohled nad trhem. Máme tady eh, návrh stanoviska který za náš eh, výbor eh, podáváme výboru pro vnitřní trh. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy k revizi této směrnice a my jsme se rozhodli, že přispějeme i vlastním stanoviskem. Naším, um, naším navrhovatelkou je paní Hanslik eh, z EPP, Jenom chci připomenout, že tato zásadní směrnice týkající se ochrany evropských spotřebitelů má zajistit vysokou úroveň bezpečnosti výrobků u takových výrobků, které nejsou ošetřeny konkrétní sektorovou legislativou. Evropská komise ohlásila revizi této směrnice v roce 2010. Zpráva IMCO a naše stanovisko budou přispěním Evropského parlamentu ke zlepšení této směrnice. A naše navrhovatelka, paní Hanslik, má slovo. Prosím. Předničanci. Děkuji vám, pane předsedo. I understand, I wait. I don't understand Polish. Yes, I know. <laughs> But it's very good for me, this spoken Polish language, <laughs> okay? E, to v takém razie rozumím, že mogę už začít. Tak, dámy a pánové, předpokládám, že už mohu začít v polštině. Pane předsedo, dámy a pánové, stanovisko, které vám chci dnes e, předložit, bylo vypracováno v souvislosti se zprávou, kterou e, zpracovává výbor IMCO tady v parlamentu a zpráva IMCO má být přispěním Evropského parlamentu do diskuze o nezbytných změnách ve směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků. Bezpečnost eh, těchto výrobků je klíčovým prvkem eh, či klíčovou aktivitou, eh, které se věnuje výbor IMCO a myslím si, že i pro náš výbor má tato zpráva zásadní význam, zvláště když eh, si uvědomíme rozsah výrobků, které vstupují na evropský trh eh, ze třetích zemí. V návrhu svého stanoviska bych chtěla zdůraznit několik záležitostí. Tak eh, za prvé, nesmíme zapomínat na to, a já už jsem to zmínila, že řada spotřebitelských výrobků se do Evropy dováží z třetích zemí. A proto je nesmírně důležité zajistit dobrou spolupráci mezi regulačními orgány a dalšími institucemi, které se nějakým způsobem věnují bezpečnosti, ku příkladu laboratoře, které posuzují nebezpečí, že mohou takové výrobky představovat pokud chceme, aby výrobky dovážené do Evropské unie byly bezpečné, musíme zajistit, že naše standardy a příslušná opatření jsou známá a že znají naši obchodní partneři. Je to samozřejmě důležité nejenom pro naše spotřebitelé, nýbrž i pro naše obchodní partnery. A z tohoto důvodu se domnívám, že nadále potřeba upevňovat vzájemnou spolupráci. E, už nyní jsme svědky případů, kdy podniky, firmy umistují na trh, uvádějí na trh výrobky, které jsou pro spotřebitele nebezpečné. A v takovéto situaci relevantní e, instituce, které eh, bdí nad trhem, sehrávají velice důležitou roli a já si myslím, že bychom eh, v této souvislosti měli zajistit, že jsou jasné všechny vztahy, které se týkají ustanovení eh, ve směrnici o, bezpe- o obecné bezpečnosti výrobků a že jsou jasné také legislativní ustanovení mm, v nových eh, legislativních eh, aktech, které byly schváleny v letošním roce a právě proto chceme provést eh, revizi toho legislativního rámce. Tady je důležitá věc v té směrnici, to je systém RAPEX, který umožňuje orgánům v členských státech informovat o nebezpečných výrobcích, nebezpečných pro spotřebitele. Pokud jde o systém RAPEX, tak eh, nejvíce položek v systému se týká výrobků, které dovážíme z Číny. Je to více než 50 eh, veškerých oznámení v rámci systému a informace v RAPEXu se poté předávají čínským úřadům za pomoci systému RAPEX Čína a musím říci, že tato aplikace se stále zlepšuje, její fungování se stále zlepšuje, ale byla bych ráda, kdyby nám komise poskytla další informace o mm, největších problémech, s nimiž se potýkáme při provozu, provozování tohoto eh, systému a při komunikaci s čínskými úřady. Já osobně mám jisté obavy, protože Vidím, že došlo k případům, v nichž eh, při nich čínské úřady nebyly schopny identifikovat výrobce takovéhoto mm, nekvalitního výrobku, tak eh, by mě zajímalo, zda čínské úřady všechny eh, položky v RAPEXu Čína prověřují. Také by mě zajímalo, zda se komise myslí, že by bylo oprávněné vybudovat systém, který by předával oznámení uvedená v systému RAPEX Čína také dalším obchodním partnerům pokud není jiný způsob, jak takové informace předávat již nyní. A na závěr, a to uvádím také ve svém stanovisku, eh, že jsou také spotřebitelské výrobky, které nakupujeme jakožto spotřebitelé ve třetích státech od třetích stran přes internet. Spotřebitelé stále eh, více možnosti nákupu online využívají, ale bohužel mám pocit, že se nejsou vždy vědomi toho, že standardy bezpečnosti výrobku nemusí být eh, ty stejné, jaké očekáváme v Evropské unii, protože výrobky, které se dovážejí jednotlivě, individuálně spotřebiteli do, eh, do Evropy, mohou být eh, nebezpečné a celní úřady je to také problém, protože ty, ty nejsou schopni ověřit, podrobně ověřit eh, každý, mm, každé, mm, každý jednotlivý výrobek do Evropy takto dovážený. Byla bych ráda, kdyby Evropská unie věnovala této problematice větší pozornost a vzala také v potaz skutečnost, že eh, se prodej přes internet stále více rozvíjí a stále více používá a přitom by měly vzít eh, v potaz potenciální mm, metody eh, pro posílení důvěry spotřebitelů při nákupech online. To jsou veškeré návrhy, které jsem eh, sformulovala ve svém stanovisku a budu pochopitelně velice ráda, pokud se k němu vyjádříte. A úplně na závěr chci říci, že pozměňovací návrhy lze předkládat až do pátku, tedy do 29. října do 12 hodin. Pokud máte nějaké pozměňovací návrhy, tak eh, termín je 12 hodin 29. října. Pane předsedo, děkuji vám a ráda se vyslechnu vaše poznámky. Dobře, tak zahajme diskuzi. Členové výboru chtějí se zapojit do diskuze než dám slovo komisi. Je tady někdo z komise? Dobré odpoledne, dámy a pánové, jmenuji se Ondřej Vondráček, jsem z DG Sanko z oddělení pro bezpečnost výrobku. A právě my pracujeme na revizi té dotčené směrnice a o, pracujeme na systému RAPEX. RAPEX, eh, systém RAPEX s Čínou. A takže těm vašim otázkám. Pokud jde prodej online a prodej ze třetích zemích, tak nyní provádíme hodnocení dopadu, zvažujeme, jaké formy by byly nejefektivnější které by zajistily, že výrobky prodávané online ze třetích zemí, že ty skutečně budou podchyceny. A také součástí posouzení dopadu a případně i to bude zakotveno v našem návrhu. Co se týče spolupráce se třetími zeměmi a notifikace, asi víte, že probíhají jednání s našimi hlavními obchodními partnery eh, eh, v multilaterálních fórech, tedy jednáme s USA, s Kanadou, eh, Ho jednáme o prodloužení nebo rozšíření výměny informací o výrobcích a výrobcích, které se tedy týkají Číny, informace o čínských výrobcích, jinými slovy. A dále vaše otázka o fungování systému RAPEX s Čínou. Za prvé, v tom systému RAPEX je i vyčleněná část která se týká toho, kolik výrobků bylo prošetřováno v Číně a jaká opatření byla přijata. Samozřejmě rádi bychom vám toto i předali, tuto informaci. Dále, proč někdy čínské orgány nejsou schopny vysledovat ty produkty? Je to otázka vysledovatelnosti výrobků to je také i jedno z témat revize té směrnice GPSD. Někdy ty čínské orgány si stěžují, že pokud nemají informaci o výrobci výrobku, tak je těžké vůbec zjistit, kdo to vyráběl nebo vyrábí a uložit opatření, což často takto v podstatě k tomu dochází i v členských státech. Děkuji, říká pan předseda, děkuji za toto vysvětlení. Ještě někdo z výboru? A nebo naše navrhovatelka závěrečné slovo? Eh, bardzo, bardzo děkuji za... Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi. Domnívám se, že to je mm, téma velice důležité, tedy téma bezpečnosti výrobků a dohledu na trhu. A já doufám, že pozměňovací návrhy ještě e, vylepší kvalitu zprávy a určitě to bude dobrý dokument. Děkuji. Already called attention to. Dobře, Termín je 29. v poledne. A tím se dostáváme k bodu 26. Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, což je stanovisko, kterým máme přispět ke zprávě kulturního výboru, který je tím gestorským výborem, rozhodli jsme se, že přijmeme stanovisko. Naším zpravodajem je William Dartmouth z EFD. Připomínám, že komise vydala zelenou knihu o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví to je název toho, této zelené knihy a je to součást širší debaty o tom, jaké vytvořit prostředí právě pro posílení těchto kulturních tvůrčích odvětví v EU, aby se mohla inovovat a změnit svoji strukturu. Týká se to i e, určitých aspektů, e, e, které zajímají náš výbor, včetně, včetně duševního vlastnictví a protože zde je tedy eh, zde se říká, že v rámci mezinárodních smluv i eh, mm, odborná pomoc eh, a spolupráce může zahrnovat kulturní a tvůrčí odvětví jakožto prioritní oblasti pro ekonomickou, ekonomickou spolupráci. Tedy proto jsme se dohodli, že Přijmeme stanovisko a dám slovo našemu zpravodaji Williami Dartmutovi. Prosím. Zde bude velká příležitost o tom diskutovat, ano. A já rád si především vyslechnu názory. Já eh, eh, dokonce eh, takže my eh, tedy jenom bych chtěl říct si panu eh, předsedovi, že tedy jsem, jsme navrhovatelem, když děláme stanovisko nespravodajem. A eh, takové dvě zásadní věci bych chtěl říct si. Jedna v tom stanovisku se bude týkat významu tvůrčích odvětví a mm, dále to bude tam takový obecný závěr. Potom já mám mm, k dispozici celou řadu údajů, statistických údajů, které se týkají Spojeného království, ale v podstatě v jiných zemích to bude stejné. Eh, mm, eh, mm, zde toto evropské státy mají tato tvůrčí odvětví a nejvíce se to týká Itálie, což možná některé eh, národnosti překvapí ve Spojeném království. Mm-hmm. a to je dokladem toho, jak je to důležité, toto odvětví, eh, eh, to představuje 6,2-6,4 eh, růstu HDP a došlo k velkému nárostu o 5 od roku 1997 do roku 2000, takže je to velký podíl na našem ekonomiku, s tím, že samozřejmě se to týká i softwaru a elektronických publikací, takže tam došlo k rostu o 9 ročně. Vývoz eh, služeb eh, se eh, týká 16 celých uh, milionů a týká se to mm, liber a týká se to především softwarových her a zaměstnává to 2 miliony pracujících ve Spojeném království pouze 1,1 přímých eh, pracovních míst v tvůrčím průmyslu. A eh, celková zaměstnanost eh, se zvýšila o 20 mezi rokem 1997 a 2008. Opět nejruch, nejrychleji roste softwarový průmysl. Jenom ve Spojeném království to je 137 tisíc podniků, které podnikají v tomto sektoru a jde o to, tyto statistiky nám ukazují, že tvůrčí odvětví, eh, jak to vypadá, eh, eh, to je taková činnost, jaksi taková okrajová, taková spíš zábavná, ale vidíme, že ne, že to je velice podstatná podnikatelská činnost, která roste v Evropské unii. Tvůrčí odvětví roste ve smyslu objemovém, objem i absolutní hodnoty, ale i počet pracovních míst roste. Proto je to důležitý sektor a proto je třeba, abychom se tím zabývali. Eh, a dokonce si myslím, že to vyžaduje pozornost eh, našeho výboru. Eh, je to stanovisko tedy, moje stanovisko a mm, určitě bude hodně ovlivněno i názory kolegů. Eh, ale já tam především budu eh, eh, chtít říci, že to je odvětví, které, mm, které závisí na tvůrčím charakteru lidí, je to decentralizované odvětví a mm, možná zde asi tady Evropská komise spíše a Evropa vůbec tomu brání, než že by podporovala rozvoj tohoto odvětví tím, co dělá. A Eh, zde to, co dělá Evropská unie, je eh, něco, co eh, bych mohl charakterizovat spíše jako to, že mm, se snaží, aby ty služby byly třeba uživatelsky vhodné. Eh, ale eh, já si myslím, že je to odvětví, které by nemělo být předmětem nějakých intervencí, takže náš přístup by neměl být intervenční a eh, zde se budu těšit na názory kolegů. Děkuji, je, má následovat výměna názoru a souhlasím se navrhovatelem, že to je velice zajímavé téma a hm, že bychom měli skutečně vypracovat dobré stanovisko. A nyní dám slovo dalším členům výboru, které eh, mm, téma zajímá a kteří chtějí přispět k diskuzi. Italové zde byli mm, citováni jako nejvíce tvůrčí eh, země, takže možná italští kolegové by se rádi vyjádřili. Gianluca. No, la prima ano, nejprve bych chtěl poděkovat navrhovateli. I když musím se konstatovat, že asi to nepřekvapí ani nejenom tedy eh, anglofony nepřekvapí, že Italové jsou hm, takto schopni eh, hm, zanechat nějakou pozitivní stopu ve světě. A je správné říci, ano, tento trh především eh, eh, v těch netradičních odvětvích se rozšiřuje, tedy tím myslím internet a eh, celý e-commerce hm, se rozvíjí i ve smyslu toho, že se šíří tím hm, kulturní statky, což nebylo před lety vůbec představitelné a hm, kdy se používaly ty tradiční cesty tohoto průmyslu, který vyrábí kulturu. A dnes Mm, tedy mm, i díky tomu to odvětví dostalo nový potenciál a nesmím zapomenout na to, že je třeba, aby i ty tradiční aspekty kulturního odvětví mohly eh, eh, lépe eh, se šířit, tím myslím tedy klasickou nebo hudbu vůbec jako takovou, představení různá, divadelní představení, i knihy a podobně. To si myslím, že také i vyžaduje naši pozornost, protože je to spojeno i s otázkou svobod a lidských práv a bez eh, toho všeho asi těžko dáme nový potenciál tomuto kulturnímu a tvůrčímu průmyslu, poněvadž zde jsou odvětví eh, tohoto průmyslu, které eh, nejenom jsou úzce spojeny s otázkem uplatňování individuálních svobod, ale Eh, některá ta odvětví skutečně jsou velice eh, s tímto úzce spojena, jsou tím velice postižena tím, jak se zachází s individuální svobodami. Takže my v našem výboru bychom měli propojit eh, rozvoj obchodu a lidských práv právě díky i tohoto kulturního odvětví, mm, mm, poněvadž třeba jiné sektory toho tak nejsou schopné. Já si myslím, že bychom měli toto zdůraznit. My jako výbor, tedy INTA pro mezinárodní obchod, tak my bychom měli eh, i tímto přispět eh, té zprávy gestorského výboru a měli bychom mm, tam eh, zdůraznit, jak ruku v ruce může jít tedy ekonomika, průmysl a tvůrčí odvětví. Děkuji, Gianluco. Ještě někdo, než dám slovo komisi? A kdo se vezme slovo za komisi tentokrát? No, Bobby, it's a shame. <laughs> uh, this is uh, actually very... To téma je velice důležité. Já doufám, že příště se komise vyjádří. Takže, a pane Dartmuse, chcete se ještě vyjádřit na závěr? I thought, um, in view možná vzhledem tomu, že už nikdo jiný nevystoupil, kromě našeho kolegy, tak bych možná ještě něco doplnil. Já jsem se vyjádřil k Itálii, uvedl jsem ta čísla, která mám tady v těch podkladech. Italský vývoz eh, v rámci této oblasti je nějakých 28 miliard dolarů, což je druhé největší číslo celosvětově. A ještě bych dodal, že eh, ty předchozí statistiky, statistické údaje, které jsem udával, se týkaly hlavně Velké Británie, ale já myslím, že to chápete vzhledem k tomu, z jaké strany přicházím. Ale kdybychom mluvili o celé Evropské unii, tak ta čísla, která mám k dispozici, ukazují, že eh, Evropské eh, unii je nejméně 5 eh, milionů pracovních míst eh, v tomto sektoru a bylo by určitě dobré, kdyby kolegové tady ve výboru eh, mohli být tak angažovaní, jako kdybychom tady mluvili třeba o automobilovém průmyslu. Ale co chci říci je, že tento sektor je skutečně nesmírně dynamicky rozvíjící se a že by stál za seriózní pozornost a, a že bychom se měli zbavit toho obchodního předsudku, který možná stále ve vztahu k tomuto odvětví přetrvává. Těším se na další vyměnu názorů, kde doufám, že se od kolegů dozvím e, více. Thank you. Děkuji. Já bych snad eh, jenom doplnil, že Evropská unie se chce stát eh, inteligentní ekonomikou a pokud eh, tento cíl chceme splnit, tak bychom určitě do kulturního a mm, tvůrčího odvětví měli více investovat a chápat silné stránky těchto, těchto odvětví. Tak a ještě připomenu, že když se podívám tady do kalendáře, jak to vypadá s termíny, bychom měli eh, hlasovat eh, o tomto návrhu stanoviska 2. prosince. A pokračujeme dále. Přejdeme k bodu 27, nařízení, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Jedná se o poměrně spornou záležitost, přitom téma nesmírně důležité a proto ještě než předám slovo koordinátorům a dalším poslancům ve výboru několik poznámek týkající se významu a historie tohoto textu. Jakožto zpravodaj pro či autor stanoviska, navrhovatel pro náš výbor, a pro výbor v právní, pro právní záležitosti, což je ten příslušný výbor v tomto konkrétním případě, bych e, vás chtěla informovat Eh, čiže se s vámi podělit eh, o některých postřezích, eh, které se týkají této záležitosti. Jedná se o návrh nařízení komise tam začlenuje obecnou obchodní politiku do dalších, vedle dalších oblastí pod článek 291 odstavec 3 a dále začlenuje společnou obchodní politiku mezi oblasti kde dojde v budoucnu používání prověřovací procedury, nejenom v případě e, opatření obecného, obecné působnosti, ale v případě také individuálních opatření, což znamená, že Rada a parlament se budou moci rozhodnout e, použít tuto prověřovací proceduru také opatření, jako jsou třeba rozhodnutí o antidumpingu nebo v, v případě e, cel anebo v případě eh, mechanismu na obranu obchodu. Dokument byl předán našemu výboru Jury v červnu a my jsme požádali eh, o vyjasnění eh, vztahu mezi mm, poradní procedurou a prověřovací procedurou respektive um, co se týče používání těchto procedur, chtěli jsme si podržet uh, určitá rozhodovací práva v této oblasti a chtěli jsme jakožto parlament působit jako pozorovatele při uplatňování této procedury a chceme, aby všechny prvky sekundární legislativy týkající se obchodní politiky spadaly do článku eh, 291 smlouvy o fungování EU. Od našeho hlasování eh, o tomto stanovisku jsme dostali dvě věci v rámci spolurozhodování týkající se vyjasnění této věci. Už jsme hlasovali o pozměňovacích návrzích eh, na plenárce a také o výjimečných eh, obchodních opatřeních, která se týkají třetích států a procesu asociace a stabilizace. V obou případech náš výbor jasně požádal o plné aplikování článku 291 odstavce 3 nařízení na společnou obchodní politiku a zamítnutí opatření sui genery rozšiřuje rámec komitologie a začlenění parlamentního práva Droa de Regard. Předsednictví rady vydalo v září letošního roku dokument, který ukazuje, že v radě probíhá široká diskuze o tom, jakou roli článek 291 odstavec 3 nařízení by měl sehrávat v oblasti společné obchodní politiky. A existují tři různé postoje v tuto chvíli v radě. Některé členské státy argumentují s jako náš výbor, že nařízení o implementačních prováděcích aktech by se mělo týkat eh, společné obchodní politiky, tak jak se to bude týkat všech dalších oblastí bez jakékoliv výjimky, ale některé jiné členské státy se domnívají, že nařízení o prováděcích aktech by se mělo týkat um, by mělo platit s některými výjimkami pro společnou obchodní politiku, například eh, zvláštní hlasovací opatření v případě antidumpingu a eh, cel proti eh, podpůrným dotacím, takže by členské státy mohly zablokovat opatření týkající se antidumpingu a to jednoduchou většinou na místo většiny kvalifikované. A třetí skupina členských států nechce nařízení o prováděcích aktech eh, eh, aplikovat na společnou obchodní politiku a chtějí, aby existoval systém sui genery pro přijímání mechanismu na obranu obchodu. Návrhy, pozměňovací návrhy v eh, dokumentu Rady usilují o kompromis, který znamená, že Eh, prováděcí by platily, nebo toto nařízení platilo pro obchodní politiku. A prověřovací procedura by se týkala všech eh, věcí, které se týkají společné obchodní politiky. A za třetí v případě eh, odvolacího výboru pro, po období tří let od vstupu nařízení do praxe by jsme jakožto výbor mohli vydávat svůj názor na, v rámci prověřovací procedury a to jednoduchou přihlasování prostou většinou. Myslím si, že kompromisní návrh belgického předsednictví je v souladu e, s naším názorem jakožto výboru INTA, protože je tam začlenění společné obchodní politiky do působnosti článku 291 Eh, nařízení o prováděcích aktech, nicméně postoj, eh, který se týká prověřovací procedury a jeho vztah na všechny záležitosti obchodní politiky, není v souladu eh, s tím, co si myslí náš výbor. Postoj našeho výboru je takový, že volba mezi prověřovací procedurou a poradní procedurou by měla být ponechána na eh, individuálním rozhodnutí eh, legislativců, to znamená parlamentu a rady, při vyjednávání základního nařízení. A pokud jde o prostou většinu a hlasování touto většinou u prováděcích aktů, které se týkají mechanismu na obranu obchodu, INTA neschválila pozměňovací návrhy a proto podporujeme návrh rady na hlasování kvalifikovanou většinou v takovýchto případech Mm, pozměňovací návrh 16, kde se píše, že nicméně ve výjimečných případech názor výboru může být eh, eh, odhlasován eh, prostou většinou podle článku 238 smlouvy o fungování Evropské unie, jako necitátu. Tento návrh nebyl přijat a vzhledem k tomu, že celá tato problematika je nesmírně důležitá, chce vyzvat všechny kolegy ve výboru INTA, a zároveň Evropskou komisi, aby se vyjádřili k tomuto tématu. Za prvé konkrétně k tomu, zda bychom měli akceptovat eh, nějaké procedury sui generis pro přechodné období do té doby, než nařízení o prováděcích aktech vstoupí v platnost. A za druhé, co, eh, jaký by měl existovat eh, limit, pokud jde o právo členských států postavit se proti či odmítnout nebo dokonce úplně zrušit návrh Evropské komise na, na prováděcí opatření. Za třetí, měli bychom akceptovat hlasování prostou většinou členských států, které by tak měly možnost zamítnout návrh Evropské komise na prováděcí opatření v oblasti mechanismu na obranu obchodu, například by se jednalo většinu, která nemusí představovat ani většinu obyvatel Evropské unie. To jsou tedy podle mého názoru tři základní otázky, které bychom měli řešit v naší diskuzi. Tímto otevírám debatu a začneme s koordinátory. Nejprve PP. Pan Kaspary, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji za vaše vystoupení. Je to téma, kterým už jsme se opakovaně zabývali. A máme zde nadále takovou situaci, že zde panují rozdílné názory. Jsou zde i rozdíly mezi jednotlivými frakce, frakcemi. Jsme v takové mezifázi a domnívám se, že už bychom měli být schopni se shodnout na modelu, který by se řídil tím, jak jsme eh, postupovali v minulosti. Můžeme si vzít jako příklad eh, eh, smlouvy o hospodářské spolupráci EPA a to by mohlo být potom takové dobré vodítko, než nalezneme definitivní řešení. A domnívám se, že v oblasti některých témat bychom mohli sebevědoměji vystupovat eh, vůči komisi v dialogu s ní a snažit se dostat, abychom jako parlament e, vyjednávali na stejné úrovni s radou. Jsem zde otevřený různým variantám. Hovořil jste například o tématu antidumpingu. Neměli bychom se tolik soustředit na to, zda nyní se v radě zhlasuje běžnou většinou nebo kvalifikovanou většinou. Spíše bychom se měli věnovat tomu, nakolik se dá středné době antidumpingové nařízení změnit, jak by tento postup vypadal, vypadal v budoucnu a podobně. A tím se rychle dostaneme k zásadní diskusi, kde možná už bude nějaké většinové stanovisko ve výboru, ale ještě nebude panovat konsenzus. A měli bychom se pak také podívat na následující otázku. Eh, chceme se chovat k politice zahraničního obchodu stejně jako k ostatním politikám, které spadají do komitologie. A naše frakce zde má zásadní obavy při takovém postupu. Většina zástupců naší frakce se domnívá, že oblast zahraničního obchodu nemůže být postavená ve všech oblastech na roveň zahraniční politice. Když například hovoříme o, elektri- eh, o energetické účinnosti elektrických zařízení, prostřednictvím komitologie lze snadno zjistit, co je třeba splnit a kdy dostane lednička nějakou klasifikační třídu, to se dá pomocí komitologie snadno vyřešit. A takové věci, které jsou na hraně, například co se týče zákazu určitých produktů, to lze také řešit komitologií. To jsou věci, které lze e, poměřovat objektivními kritérii. Za předpokladu, že parlament a rada proto najde E, dobrý legislativní rámec. Nicméně v oblasti zahraničního obchodu vždy budeme někdy mít takové případy, které jsou na hranici, kdy musíme zohledňovat objektivní fakta a tu skutečnost, že v oblasti zahraničního obchodu se také dělá zahraniční politika. Je to totiž oblast, která není čistě černobílá. A byl bych proto velmi rád, a myslím, že zde hovořím za většinu mé politické skupiny, abychom ještě o tomto tématu diskutovali, protože eh, odevzdat zahraniční obchod kompletně komitologii eh, není vhodné, potřebujeme pro některé oblasti specifické řešení. Například, co se týče ochranných mechanismů, nebo co se týče nové úpravy všeobecného preferenčního systému, tam bychom také potřebovali nějaká jiná pravidla a myslím si, že tento seznam by mohl ještě pokračovat. Jsem velice rád, že máme dnes možnost diskutovat a domnívám se, že bychom měli využít příští týdny a měsíce k diskusím s komisí i s radou, protože je tu takové dilema na jednu stranu je Lisabonskou smlouvou jasně ošetřena, že v oblasti zahraniční obchodní politiky má být parlament a rada na stejné úrovni a všem delegované akty a implementační akty povedou k tomu, že eh, to, eh, té stejné úrovně nebude vždy dosaženo. Takže si myslím, že to je takové dilema, které bychom měli prodiskutovat a neměli bychom zde rozhodovat většině, většinově, ale snažit se nalézt koncenzus v parlamentu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Kolega Arif. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako pan Kaspary. Já jsem z členského státu, kde máme za to, že někdy je důležité hájit zájmy členského státu, ke kterému člověk patří. Ale to není eh, můj náhled na věc a ani moje politická rodina to tak nevidí. Teď, v okamžiku, kdy to evropský, kdy ten evropský projekt eh, trpí nedostatečným zájmem. A já se ptám, jak my tedy bychom to mohli posílit, tento, eh, tuto koncepci. Což mě vede ke dvou připomínkám. Já e, zcela nesouhlasím s tím, co právě řekl Daniel Kaspary. Já, pane předsedo, s vámi souhlasím v tom, že obchodní politika je komunitární politikou a že musí e, podlehat stejným pravidlům a že nemá žádný specifický rys. Kromě toho, že jde o integraci nebo že jde o to zakomponovat do toho tu myšlenku, že Evropský parlament má své pravomoci podle Lisabonské smlouvy a eh, mm, zde na druhé straně i ale rada musí s celou svojí váhou chránit zájmy členských států. Já tedy jménem frakce hájím myšlenku, že obchodní politika musí být spravována a řízena jako všechny ostatní politiky, to znamená e, nic e, extra pro e, tuto obchodní politiku, co se týče třeba komitologie. A stejně tak já úplně odmítám návrh belgického předsednictví, který se týká toho, že by navrhoval prostou většinu při eh, otázkách antidumpingu. Pokud bychom akceptovali myšlenku prosté většiny v antidumpingu, tak je třeba si uvědomit, že to je velice komplikovaná agenda. Mm, znamená to hodně různých konfrontací. A signál je jasný, tedy určitý počet členských států by měl eh, možnost vlastně to zablokovat a nikdy by se nemohlo s antidumpingem nic udělat. A zde také tedy e, já e, jako koordinátor a moje frakce musíme vyjádřit úplný nesouhlas s pozicí EPP. Děkuji, Kadera Rife. A nyní Alde. Nikdo tady není za Alde. Zelení. Again opět. ECR. Nikdo. GUE. Joe Higgins, prosím. Um, EFT. Okay. So let me give the floor to the... Ne, takže dám slovo komisi. ne. Mrs. Jul Jorgensen. Paní Jul Jorgensen, která je vedoucí eh, obchodního právního oddělení. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost se vyjádřit k tomuto významnému bodu. Pokud dovolíte, velice stručně bych chtěla říci, jak vypadá celkový kontext a poté řeknu, jaký je návrh komise, o kterém se teď jedná. Jak jste správně zdůraznil, ještě před Lisabonskou smlouvou, tak eh, společná obchodní politika eh, nepodléhala eh, normálním procedurám či spolurozhodování ani nepodléhala standardním pravidlům komitologie z roku 99, ale hm, stále ještě platí, že tam je celá řada procedur a rozhodnutí sui generis a několik samostatných právních aktů, které umožňují, že rada může přijímat rozhodnutí podle těchto postupů sui generis. V tomto kontextu jsme neměli ani žádná pravidla, která by se týkala zapojování Evropského parlamentu, a tedy, jak jsem řekla, rozhodovalo se podle postupu sui generis. Ale v důsledku Lisabonské smlouvy tak je třeba se podívat eh, na to z toho pohledu, aby i obchodní politika byla v souladu se změnami, které přinesla Lisabonská smlouva a nařízení podle článku 291 odstavec 3. To je právě ten nástroj, který to má zajistit. Návrh komise, mm, mm, která se týká, eh, které se týká této kontroly, tak víte, že to by mělo být eh, obsaženo v horizontálních pravidlech a v postupu komitologie. Jak to vypadá, tak zde není žádná právní argumentace, která by eh, pledovala pro opak. A také i je zde návrh, že by zde měla platit standardní pravidla komitologie, standardní pravidla hlasování u obchodní politiky, tak jak se to dohodne e, v rámci nařízení a také i zde určitě mm, tam bude nějaké pravidlo týkající se Evropského parlamentu, pokud jde o droit de regard nebo právo na dohled, který má Evropský parlament e, ve, při aplikaci pravidel komitologie. Obchodní eh, politika musí být v souladu s pravidly komitologie, i když je to komplikovanější než jinde, protože zde platila ta pravidla sui generis. Takže to asi bude muset se provádět postupně. Nejprve se přijmou obecná pravidla komitologie a jakmile tato pravidla budou přijata, tak Eh, ty postupy sui generis, které nyní figurují v různých nástrojech, tak se dají do souladu s standardními pravidly komitologie a také byste zmínil i ten návrh toho nařízení, obchodního nařízení typu omnibus a to musí zajistit, že všechny příslušné akty budou v souladu se standardními pravidly komitologie, že se budou zavedena standardní pravidla. Návrh komise. A je to, co se teď připravuje a předložíme to v patřičné lhůtě. Dále e, i e, zde je třeba si e, uvědomit další otázky, a další otázky, jako jsou delegované akty, opět podle zmíněného článku 291 odstavec 3 a sam, samozřejmě i delegované akty, tedy akty v přenesené působnosti, jsou relevantní pro obchodní politiku. I když teď zrovna dnes o tom se tady specificky nediskutuje. Dále bych chtěla zmínit, mm, co je také k úvaze, je ta otázka nařízení o těch pojistných opatřeních týkajících se e, dohody o volném obchodu s Jižní Koreou a mm, i ta diskuze se týká způsobu rozhodování. Mm, budou předloženy návrhy pravidel sui generis v této oblasti. Mm, stanovisko komise je takové, že by bylo vhodné také i aby tato specifická opatření spadala pod ta obecná pravidla komitologie. Technicky to bude tak, že nejprve eh, se, eh, nejprve se použije to rozhodnutí z roku 99 a jakmile to nařízení o té komitologii bude hm, eh, účinné a přijaté, tak to bude v souladu s tímto. To je, vím, že to je něco, o čem se teď tady nediskutuje, ale také by se to mělo vzít do úvahy v kontextu těchto obchodních nástrojů, které se přijímají. A hm, já Vím, že názory komisaře de Chuchta jsou jasné a my určitě se budeme těšit na spolupráci s Evropským parlamentem a konkrétně s výborem INTA eh, ve smyslu hm, eh, Lisabonské smlouvy a ráda zodpovím na konkrétní otázky, které případně vaši členové budou mít. Děkuji, děkuji. Jakožto zpravodaj musím říci, že samozřejmě zde panuje konsensus, po té, co jsme si vyslechli koordinátory EPP, tak koordinátora EPP je to jasné, ale ještě dovolte, abych zdůraznil důvody, proč já eh, trvám na svém stanovisku, které je od samého začátku eh, systematické. Takže pokud jde o ty ústavně právní aspekty, tak zde není z ústavně právního pohledu žádný důvod, proč bychom měli mít nějakou výjimku pro obchodní politiku. Na, na rozdíl od toho, co jsme tady dnes slyšeli, tak společná obchodní politika není součástí no, vnější politiky. Vnější politika ta je upravená ve smlouvě o Evropské unii, kdežto obchodní politika je e, upravená ve smlouvě o fungování Evropské unie. A většina článků e, Lisabonské smlouvy, tedy smlouvy o fungování EU, e, stanoví, pokud je o obchodní politiku, že by se měly vzít do úvahy cíle Eh, a hodnoty vnějších aktivit EU, ale neříká se, že eh, obchodní politika je součástí eh, zahraniční, respektive vnější politiky EU. A články, tedy ty příslušné články smlouvy o fungování EU, pokud jde o ty prováděcí akty, tak ty ano, činí rozdíl mezi vnější politikou EU, kde říkají, že eh, prováděcí pravomoci lze dát tedy radě, ale ne, a ne komisi a členským státům, ale mm, žádná taková výjimka není u obchodní politiky. To znamená, obchodní politika je ve výlučné kompetenci Evropské unie. Je to přirozená kompetence i takže zde ta implementace je na komisi. A tedy ústavně řečeno, ty prováděcí akty v obchodní politice jsou v kompetenci eh, komise pod kontrolou členských států. A tady nejsou žádné výjimky, eh, žádné specifičnosti. Eh, takže k té první otázce. Zdáli bychom měli mít nějakou výjimku eh, a že obchodní politika by měla stát mimo eh, tu obecnou regulaci, která se týká prováděcích aktů, já jsem proti. Já ne, nevidím žádný důvod. Naopak, já si myslím, že by to bylo v rozporu s ústavou, respektive s Lisabonskou smlouvou. A eh, možná by to někdo mohl napadnout. I napadnout tedy před Evropským soudním dvorem z důvodu nesouladu s ústavními pravidly, eh, která se této oblasti týkají. A teď eh, pokud jde o ty eh, mechanismy na ochranu obchodu, zde je třeba, aby členské státy měly silnější kontrolní pravomoci. Takže prostá většina by mohla v podstatě přehlasovat komisi Eh, já eh, zde nevidím žádný důvod, proč. Eh, ani to nevidím z ústavního pohledu správné, ani z politického. Mm, naopak, zde ty nástroje na ochranu obchodu potom by se mohly spolitizovat mm, tímto. To znamená, každá ta iniciativa potom by se mohla spolitizovat na úkor eh, těch technických odborných aspektů, což je také, myslím, v nepořádku. Proto kvalifikovaná většina by měla být zde pravidlem. A e, Eh, zde hm, by se mělo eh, pracovat s technickými argumenty a není možné, aby potom eh, prostá většina členských států v podstatě zablokovala nějaké takové rozhodnutí komise a třeba ty státy by mohly i reprezentovat pouze menšinu obyvatel EU potom, což si myslím, že by bylo úplně v nesouladu. Politicky by to bylo nesprávné. A zde by eh, byla eh, možná velká politizace těchto nástrojů podle zájmu eh, nějaké prosté většiny členských států. Já chápu zájmy některých těch silných členských států, ano, které jsou pro tento přístup, ale když se podíváme na obecné zájmy Unie a obecné zájmy obchodní politiky Unie, tak zde nemohu s takovýmto přístupem souhlasit. Nepřesvědčily mě tedy ty názory, které tvrdí, že eh, tato společná obchodní politika by měla být eh, eh, součástí tedy těch obecných horizontálních pravidel hm, bez výjimek a že by bylo možné snad, aby prostá většina mohla zablokovat rozhodnutí komise. Tedy s tímto nesouhlasím. Dokonce si myslím, že pokud je zde nějaký důvod mm, e, požadovat to, aby kvalifikovaná většina mohla mm, zvrátit rozhodnutí komise, tak já si myslím, že ano, to e, potřebujeme u těchto nástrojů, ale nesmíme připustit to riziko politizace těchto obchodních mechanismů. Samozřejmě eh, eh, volný obchod nemůže existovat bez takzvaně spravedlivého obchodu a ten eh, musí právě mm, nás vést při tom posuzování antidumpingu a podobných opatření na boj proti tomuto tedy, mm, eh, které jsou nezbytné pro eh, náš boj proti nekalému obchodu. Takže já, jakožto zpravodaj, eh, budu hájit tuto linii, leda, že by zde byla většina proti, tedy budu hájit stejnou linii, jako hájím od samého počátku, která je založena na argumentaci, Eh, založené na ústavně právních a politických premisách. Tak rád. Samozřejmě si vyslechnu vaše názory, které vezmu do úvahy, ale bohužel nemohu souhlasit s těmi názory, které se snaží zvrátit stanovisko komise. A já tedy plně souhlasím se stanoviskem komise. Samozřejmě, toto nevylučuje možnost nějakého přechodného období, pokud nebudeme mít žádnou horizontální legislativu v nějakém krátkém horizontu, tak možná bychom mohli mít nějaké, nějaký přechodný režim, ale bez toho, aniž bychom nějakým způsobem šli proti těm základním, požada, základním požadavkům, které je třeba respektovat. Okay, this is the end of this. Děkuji, to je konec této výměny názorů. We must come. Já si myslím, že asi k tomuto tématu se ještě vrátíme a budeme pokračovat. Ah, sorry, there was a request. Tak omlouvám se, přehlédl jsem jednu žádost o slovo. Máme tady pana kolegu Langeho z socialistické frakce. Ano, pane předsedo. Já mohu váš postoj jedině podpořit, že na základě smluvní situace neplatí pro obchodní politiku jiné podmínky než pro jiné politiky společenství a proto vám přeji také hodně sil a úspěchů při prosazování tohoto postoje. Nemyslím si, že by bylo legitimní v tomto případě poskytovat radě nějaká speciální práva. Dovedu si představit, že některé členské státy nebo i rada by toto bude mít problém překonat toto přechodné období před Lisabonem a po Lisabonu, ale Lisabonská smlouva platí, takže není třeba zavádět žádná další e, práva navíc a žádné další výsady. Pokud e, má být e, to přechodné období, tak se chci zeptat, kdy bude u konce a kdy bude skutečně platit Lisabonská smlouva ve všech nařízeních a směrnicích týkajících se obchodní politiky. Tak byla to znovu otázka na komisi, takže se dovolím předat komisi ještě jednou slovo, abyste mohli odpovědět. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Lange, za váš dotaz. Technicky vzato v oblasti obchodní politiky právě kvůli tomu rozhodování sui generis eh, propojení mm, a těch, eh, na ty pravidla eh, kometologie není automatické, musí to jít přes eh, omnibus, toto individuálně. Pokud jde o návrh komise na nařízení, obchodní nařízení omnibus, typu omnibus, tak ta jednání už jsou dosti pokročila a blížíme se okamžiku, kdy bude možné předložit tento návrh. Bohužel v tuto chvíli nemám konkrétní datum k dispozici, ale opravdu to není vzdálená budoucnost. A ten text bude poté předložen Radě a Evropskému parlamentu běžným postupem a poté bude ve vašich rukou, jakým způsobem, jak rychle ten eh, text projde. Thank you for this question. Děkuji jak za dotaz, tak za odpověď a dostáváme se dále v programu jednání k bodu 28, což je průmyslová politika ve věku globalizace. Příslušným výborem je výbor ITRE a my jsme se rozhodli, že vypracujeme eh, pro ITRE stanovisko a naším navrhovatelem je pan Gianluca Susta eh, z frakce SND a předávám mu tímto slovo, proběhne poté výměna názoru. Grazie, presidente. Noi abbiamo anche... Děkuji, pane předsedo. Ano, my máme to štěstí, že zde máme eh, zpravodaje pana Lange a já myslím, že mm, bude velice užitečné i diskutovat s ním. Samozřejmě to není jednoduché. Mhm teď eh, tedy se eh, eh, v pár jaksi řádcích vyjádřit k mm, této otázce průmyslové politiky a obchodní politiky. A já v tom stanovisku jsem se zaměřil na některé zásadní otázky. Za prvé, je to odstavec 3 kde se hovoří o tom, jaké jsou ty politiky, které specificky spadají pod obchodní politiky, které jsou zásadní pro posilování průmyslové činnosti, také pro posílení průmyslu. A my i e, zde chceme, aby to byly ty podpůrné politiky, sektorové politiky, především podpora tedy průmyslu, který je takzvaně ekologický. Za druhé se hovoří o nutnosti, abychom e, trhy e, měli transparentnější, otevřenější, samozřejmě ve světle reciprocity, tedy aby to byl trh, který bude otevřený, ale regulovaný také. Také zde hovoříme o tom, že je třeba pracovat směrem k multilaterálním rámcům. A já, vzhledem k tomu, že jsem musel být stručný v tom stanovisku, tak jsem tam nehovořil dlouze o tom, jak mm, ta promyslová politika má dopady na tu obchodní e, politiky. Nehovořil jsem tedy o, detailně o kole z Dauha, ale pokud je o ten multilaterální přístup, tak tím si říci, že otevřený, regulovaný trh mm, od, eh, posílí lepší šíření různých systémů a také i podpoří růst a zaměstnanost, eh, protože bez toho by trh nemohl existovat, ani žádná průmyslová politika by nemohla existovat v té efektivní podobě, jak to chceme. Také i hovoříme o tom, že evropská legislativa v oblasti průmyslu musí se adaptovat novým, eh, novým potřebám a požadavkům krize a i v našem stanovisku našeho výboru musíme eh, jasně vyjádřit, že mm, průmyslové politiky musí pracovat eh, směrem k zaměstnanosti a růstu, rozvoji v Evropě, v multilaterálním rámci, musí se chovat eh, transparentně, ale regulovaně také a musí to být politiky, které budou podporovat průmysl a které především ale se zaměří na ty eh, zásadní premisy, jako je ochrana eh, duševního vlastnictví malých středních podniků, které se budou týkat internacionalizace těchto malých středních podniků, eh, budou se pak týkat liberalizace chráněných trhů, stabilizace obchodních výměn, budou se týkat i právní ochrany malých středních podniků, boje proti nekalé soutěži a padělkům. Takže to je ten rámec, do kam musí zapadat tyto hm, politiky, které se musí zaměřit na lepší růst a globální rozvoj výrobních systémů na celém světě. Děkuji vám, pane kolego. Dívám se na ostatní přítomné poslance. Zda by se někdo z nich přál vystoupit v diskuzi. A komise? Does the commission... Eh, komise, přála by si komise vystoupit? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také navrhovateli. Eh, komise přijme zprávu týkající se Evropy 20, 2020 ve čtvrtek a těší se na zprávu, která, eh, kterou vydá tento výbor. Děkuji. Thank you. Tak, děkuji vám. Pokud dovolíte, já bych položil jednu otázku, protože jeden z těch argumentů eh, zastánců volného obchodu, abych tak řekl, Uvádějí, že to jde proti argumentu průmyslové politiky, tedy že průmyslová politika může znamenat eh, i protekcionismus, eh, že může znamenat eh, dotace, preference a tak dále. Hmm, jakým způsobem můžeme tento přístup spochybnit, tedy přístup té, k té nekompatibilitě hmm, skutečné pravé průmyslové politiky a otevřeným světovým trhem obchodu. Myslím, že by bylo dobré najít nějakou odpověď na tyto obvyklé argumenty mm, radikálních eh, zastánců volného obchodu proti mm, těm stoupencům eh, skutečné průmyslové politiky. Tarif. Čau, Luke. Děkuji, pane předsedo, za eh, tuto otázku, která sama o sobě by si zasloužila dlouhou diskuzi v našem výboru, ale jsou zde dvě věci, eh, které musíme zvážit. Za prvé je eh, ta schopnost inovace, kterou má evropský průmysl, jak se to projevilo v posledních letech. My nemůžeme jaksi e, aplikovat různé koncepce, které budou mimo časoprostor. Ne, náš průmysl musí se inovovat, ale e, musí to e, být tedy ty Eh, procesy, mm, které ale budou chráněny. Vemte si, jaký my máme problém se Spojenými státy, třeba u automobilového průmyslu, jak, jaké máme s nimi eh, mm, eh, problémy, když oni nejsou schopni například snižovat emise a nemluvě o těch nově rostoucích ekonomikách tam, takže to se stává globálním problémem. Ano, my, my jsme to již udělali my jsme eh, se přizpůsobili. A dále, svět již není rozdělený pouze eh, není rozdělený eh, na ty bohaté země a chudé. Ne, mezi tím jsou ty nově vznikající ekonomiky, a které také musí začít chápat, že nelze působit na světových trzích a přitom hm, používat protekcionismus uvnitř doma a mm, podporovat nějak své vlastní produkty a tak vlastně e, vytvářet problémy s přílišnou ochranou. Ne, Evropa mm, mm, chce reciprocitu, nechce protekcionismus, ale chce reciprocitu s našimi konkurenty, s těmi nově vznikajícími ekonomikami také. Potom jsme ochotni i e, rozšířit naši pomoc těm nejchudším zemím. Já si myslím, že nejlepší odpověď reakce bude reciprocita se všemi partnery, kteří se nám blíží, samozřejmě s tím, že musíme vzít do úvahy diferencovaný přístup učením a potom je třeba pomáhat těm nejchudším zemím, protože eh, tím, když otevřeme naši obchodní politiku, tak eh, Hmm, ty, i tyto země se budou lépe rozvíjet, ale s tím, že náš průmysl musí být kvalitní, inovativní, to je naše velká výzva, ale my bychom neměli chtít volat po protekcionismu, ne, my bychom měli se chránit tou inovací a tím nalézt pozici na, lepší pozici na světovém trhu. Děkuji, nyní pan Lange. Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodaj za výbor ITRE zde mohu jedině navázat na to, co říkal Jan Luka v poslední části svého vystoupení. Je samozřejmé, že jako Evropa orientovaná na vývoz budeme konkurenceschopní jenom tehdy, pokud naše výrobky a výrobní procesy budou inovativní, budou eh, šetrně zacházet se zdroji a s energií a proto bude možné je odebírat na světovém trhu. Domnívám se, protože je rozhodující, abychom posílili naši schopnost inovace, abychom efektivněji využívali zdroje, tak abychom i nadále měli konkurenční výhody nebo je získávali. Když se podíváme na průmyslovou politiku, například Japonska nebo Číny, tak vidíme, že investují veliké prostředky právě i do oblastí orientovaných na technologie. Zde bychom tedy měli dělat více než dosud. A v oblasti obchodní politiky, jak už zde zaznělo, nesmíme se zde oddělovat od světa hradbou protekcionismu, protože my chceme prodávat výrobky a musíme zajistit v našich obchodních vztazích, jak už také říkal jean aby zde bylo hrací pole, na kterém se hraje spravedlivě, aby podmínky mezi partnery byly rovnoprávné. Patří sem otázka cel, ale patří sem také otázka netarifních obchodních překážek, také je to otázka sociálních standardů. A podle mého názoru sem patří také otázka ochrany klimatu. I zde je třeba zvládnout určité vyvážení zájmů, tak aby zde byly rovné podmínky a aby konkurence se odehrávala v oblasti kvality a ne, aby zde se odehrávala nějaká nekalá soutěž. Myslím si, že na to bychom se v našem výboru měli také zaměřit. Plně s vámi souhlasím, není pan Arif. Pane předsedo, já si myslím, že ten reálný problém je, že Evropa nemá průmyslovou politiku. V tom je problém to je pouze součet národních průmyslových politik, které víceméně si vedou dobře, ale vede to k tomu, že my, eh, tedy některé členské státy, hájí zájmy svých některých sektorů, ale prioritou mm, je mít tedy průmyslovou politiku v evropském prostoru. A já bych chtěl, aby ta eh, průmyslová politika byla tématem i mm, u jiných tedy politických skupin. A takový příklad, když máme průmyslovou politiku, třeba v mém regionu, tedy tam je to ten letecký průmysl. Spojené státy v podstatě tam nikdy neměly žádnou extrémně levicovou vládu, to je pravda. Ale Spojené státy přesto uměly v tom konfliktu Boeing Airbus, uměli obhájit eh, nejenom tedy na té federální úrovni, ale i tedy v kongresu, i v senátu uměli ochránit zájmy Boeingu. Eh, a v podstatě jsou to projekty, které jsou financovány Pentagonem a NASA většinou. A vlastně uměli to zajistit, že Airbus byl odsouzen potom a uměli tedy přijít se svými projekty. A takže tady je důležité, abychom nešli cestou protekcionismu, ale abychom chránili. A celá ta diskuze mezi protekcionismem a co to je jako filozofie samozřejmě, ale protekcionismus a ochrana, to jsou dvě věci. Já si myslím, že my bychom měli mít skutečnou reálnou promyslovou politiku právě proto, abychom chránili a my potřebujeme tuto politiku, abychom mohli eh, být lídrem v některých sektorech, zachovat si svoji pozici. Zde Mm, mm, navazuji na Jana Luka. Sustu, je třeba eh, mít tu schopnost investovat do výzkumu a vývoje. My víme, že třeba Čína, další nové ekonomiky, ty eh, investují obrovským způsobem proto, aby snížili tu propast, aby jejich průmysl byl konkurenčnější, získal určitou výhodu, ale třeba za pár let, ano, my už ten průmysl ani tady nebudeme mít takový. Já bych řekl, ano, dobře, ať máme otevřený prostor, dobře, ale otevřeme se, ale zároveň musíme sledovat, co dělají naši partneři jako Spojené státy. Jak jsem připomněl před chvílí, eh, to nikdy nebyla země, která by se řídila nějakými eh, revolučními myšlenkami. Ano, to jsem rád, že eh, jsme měli příležitost Eh, se zabývat touto významnou tematikou. Určitě to je i jeden z výdobytků strategie 2020, protože tam teď figuruje ten závazek mít evropskou eh, politiku v této oblasti a eh, určitě pouze tak budeme moci se zapojit do toho globálního volného obchodu, do tohoto Eh, globálního prostředí. Pouze tehdy, tedy, když budeme mít naši vlastní skutečnou evropskou průmyslovou politiku, pouze tak se nám to podaří. Proto jsem nastolil tu otázku. Zdali se máme touto tematikou zabývat eh, nějakým širším způsobem ze širšího pohledu, než jsme činili do posud. Dobře. A můžeme přejít teď k zprávě, která již figuruje ve vašich složka, složkách. Ano, takže, takže ty pozměňovací návrhy 9. listopadu. A teď přejdeme k bodu 29. Relations. Uh, tak bod 29 se týká, týká vztahu Evropské unie s Radou pro spolupráci zálivu proběhne výměna názorů s navrhovatelem Mario David z PP a připomenout chci pouze to, že se jedná o první krok, krok v procedury, v celé proceduře mezi AFETem a INTA. Zpráva je z vlastní iniciativy, navrhuje ji právě AFET a týká se vztahu EU a Rady pro spolupráci v zálivu. Pan Dominik Butis eh, je zpravodajem za AFET. A oba dva výbory se dohodly na společném časovém plánu. My se soustředíme na mm, obchodní aspekty vztahu s touto radou a to eh, za těch stávajících eh, jednání. Jak víte, tak EU e s radou vyjednává už od roku 1998 Bohužel závěry zatím nejsou valné kvůli několika sporným záležitostem. Nakolik vím, tak AFET zorganizoval veřejné slyšení k celé záležitosti, kde se účastnil i eh, náš navrhovatel, jakožto představitel našeho výboru a předávám Mariovi slovo. Just mentioned, uh, this is a report that we produce as an associated committee. Oh. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, tak uh, skutečně uh, jsme, máme za sebou velice zajímavé veřejné slyšení a na co jsme se tam soustředili, tak uh, to byla především výměna uh, ne myslím, výměna obchodní, nýbrž politická mezi Evropskou unii a Radou pro spolupráce v zálivu. A e, zazněl názor, že e, ve zprávě AFETu by měl, měl být důraz na to, že by měl probíhat nějaký výroční summit e, obou dvou organizací a že naše zahraniční zastoupení má pouze jedinou delegaci v Saudské Arábii a dalších dalších pět eh, partnerů eh, v té radě má pocit, že nejsou tím pádem dobře zastoupeni, nemají dobrou vztahu s Evropskou dobré vztahy s Evropskou unii, že Unie na jejich území není řádným způsobem eh, zastoupena. A myslím si, že tady ten vzájemný vztah by posílen měl být. Jak už jste sám říkal, pane předsedo, tak v našem výboru se soustředíme výhradně na záležitosti týkající se obchodu, konkrétně, jak se sám už řekl, na dohodu o volném obchodu a jako takové výchozí informace by zmínil, že Evropská unie vytvořila bilaterální vztahy mezi eh, Radou a EU prostřednictvím eh, kooperační dohody eh, z roku 1998, což je dohoda, která ještě dnes platí. Pokud jde o dohodu o volném obchodu, tak jsme zahájili jednání už eh, v 90. letech, ale skutečně se rozjela až po vytvoření jejich celní eh, unie eh, v rámci Rady pro spolupráci v zálivu v roce 2002. Poté jsme se pokusili zaměřit se na obchodování se zbožím, se službami, na práva, eh, ochrany veřej, duševního vlastnictví, fitosanitární opatření nebo usnadňování obchodu či veřejné zakázky, ale eh, do roku 2008 jsme si odsouhlasili většinu toho eh, textu smlouvy o volném obchodu. Dohodli jsme se na tom, co je pro Unii poměrně dosti zajímavé. Od prosince roku 2008 zůstávají nevyřešené pouze zákaz exportních cel. Další záležitosti byly vytvořeny či vyřešeny v roce 2009 kompromisním návrhem Omany. Tady narážím především na lidská práva, což eh, byla důležitá věc pro nás a ten text, který je navržen, byl už v roce 2009 oběma stranami odsouhlasen. Pokud jde o vývozní cla, tak eh, Rada odmítla kompromisní návrhy Evropské unie i v letošním roce. EU má pocit, že musí eh, zavést disciplínu v exportních eh, clech nejenom kvůli pravidlům VTO, ale takováto dohoda o volném obchodu musí eh, představovat liberalizaci jak ve smyslu importu, tak exportu, ale také kvůli precedenčnímu dopadu na další jednání například s Mercosurem, Indií, Ruskem či Ukrajinou. Navíc evropské eh, státy několikrát zopakovaly komisi, aby nesouhlasila s postojem eh, Rady v, záliv, v zálevu taky, jak eh, ho v tuto chvíli rada formulovala. Chci ještě zdůraznit, eh, že si musíme mm, uvědomit, že se soustředíme jenom na ty obchodní eh, záležitosti. Politické věci budou vyřešeny výborem AFE, takže náš mandát je v tomto slova smyslu omezený. Evropská unie by chtěla uzavřít eh, tato mm, dlouho eh, se vyvíjející eh, jednání o nové dohodě. To je zřejmé, nicméně od roku 2008 je pokrok mizivý. Jediné nevyřešené téma jsou teď ta exportní cla, protože u lidských práv a suspenzní klauzule to už bylo vyřešeno vše v loňském roce. Evropská unie vedla výměnu názoru už v loňském roce ohledně vývozních cel. Původní stanovisko EU bylo zakázat tato cla úplně. Nicméně eh, Spojené státy ukázaly flexibilitu během posledních dvou let a umožnili eh, Radě pro spolupráci v zálivu do určité míry omezit eh, tato cla, což je mm, běžné u smluv o volném obchodu. 23. března 2010 se rada vrátila ke svému stanovisku z roku 2008, že vše by se mělo řešit na úrovni VTO až poté, až poté co bude uzavřena smlouva o volném obchodu, což je pro EU nepřijatelné. Na společném ministerském zasedání mezi EU a radou paní Eštonová, a to bylo v červnu v Lucembursku, paní Eštonová uvedla, že EU je připravena uzavřít tato jednání, ale v rámci určitých limitů. Tato rada potvrdila eh, svůj obrat v jednání a žádá EU, aby vzala v potaz eh, to citlivost celé věci. Jde o to, zda je vůbec proveditelné tedy eh, uzavřít tato jednání, zda Rada pro spolupráci v zálevu je dostatečně konstruktivní ve vztahu k nám. My doufáme, že toto se změní a že do konce roku nebo mm, obě strany změní svůj postoj, buď to komisař De Chicht Eh, anebo paní komisařka Štonová eh, nějakým způsobem dosáhnou změny. Ještě by se letos mělo zorganizovat eh, další jednání, které by mohlo otevřít další dveře. Teď ještě některé konkrétní údaje. Vývoz EU do roku, v roce 2009 představoval 57,8 milionů eur, náš dovoz z tohoto regionu 21,8, takže jak vidíte, je tady přebytek asi 36 miliard tuto chvíli jsme pátým my jsme druhým největším partnerem pro tento region a oni zase pro nás pátým největším ehm, dovozcem. Náš vývoz do regionu je různorodý, ale soustředí se především na strojní zařízení a materiál eh, nějakých 50 eh, například eh, zařízení pro elektrárny, lokomotivy, motory, elektrická zařízení či Eh, jiné další přístroje a co dovážíme zase my, tak to jsou pochopitelně paliva, deriváty, eh, které tvoří skoro 40 eh, a tyto země mají také preferenční přístup na evropský trh v rámci GPS. Takže to jsou jenom takové úvodní poznámky, pane předsedo. My plánujeme podle současného harmonogramu první zvážení této zprávy na našem prvním jednání v prosinci, ale zdá se, jak říká pan předseda, že zpráva už, či stanovisko už je připraveno. Děkuji za vaše vystoupení. Vy jste pochopitelně odborníkem na tuto problematiku. A teď si vyslechneme stanovisko komise, která nám možná nastíní, jak vypadá konkrétní eh, situace eh, v tuto chvíli. Máme tady pana La Rossi. Děkuji. Já myslím, že mohu jenom málo čem doplnit pana zpravodaje, který nastíní velice dobře celou situaci. Diskuze eh, už vlastně jsou na mrtvém bodě od roku 2008 kdy Rada pro spolupráce v zálevo vlastně zmrazila ta jednání, nicméně Diskuze probíhá, ale v zásadě jenom kolem těch stejných eh, problémů. My jsme učinili návrhy jakožto komise na vyřešení těch exportních cel na základě tří parametrů, které si myslíme, že jsou nutné, to znamená omezení objemu obchodu, kterého se budou týkat eh, ta vývozní cla, omezení v čase a také možnost EU eh, zavést kompenzační opatření. A nechceme nějak si obcházet eh, tyto základní parametry a Rada pro spolupráci v zálivu je zase nechce přejmout, takže jsme skutečně ve slepé uličce Myslíme si, že je tady určitý manevrovací prostor, nicméně velice omezený. Děkuji. Já doufám, že skutečně se nějaký manevrovací prostor najde. A teď otevírám diskuzi, pokud by se chtěli zapojit eh, další poslanci výboru. Zdá se, že tomu tak není, takže eh, náš navrhovatel ještě mm, nějakou závěrečnou poznámku tak moje stanovisko není ještě úplně hotovo, ale už se konci blížím. Eh, čekám ještě na nějakou další eh, případnou pobídku eh, či konkrétní informace, které bych mohl zapojit, zapracovat ve prospěch obou stran. Tak uvidíme, jak dopadne pan komisař či vysoká zástupkyně pro zahraniční politiku. Děkuji. Tak a dostáváme se k bodu 30, což je opět nesmírně důležitá problematika a je to výměna názoru o obchodních vztazích mezi EU a Indií s ohledem na summit EU Indie. Ten by se měl konat eh, v nadcházející budoucnosti. Indie a EU vyjednávají o smlouvě o volném obchodu a mm, tuto širší hospodářskou smlouvu už od roku 2007. Ta jednání jsou velice důležitá. My tady o této problematice často hovoříme, abychom sledovali vývoj jednání. Víme, že v tuto chvíli došlo k pokroku, jsou v pokročilé fázi, zároveň ale víme, že jsou tady nevyřešené problémy a určité mm, limity a omezení, které třeba vyřešit ještě předtím, nebude dohoda uzavřena. Summit je jakožto možnost odblokovat některé nevyřešené otázky a náš výbor chce zorganizovat tuto výměnu názoru jakožto přípravu na summit, případně nějak mm, obohatit eh, tam ta jednání, takže tady dnes proběhne ta výměna názoru. Nevím, jestli tady máme také předsedu delegace pro Indie. zdá se, že nikoliv. Já jsem ho informoval tedy o tom, že je to pan Graham Watson, že dnes budeme o této věci jednat. Význam tohoto tématu je, myslím, zjevný a doufám, že tady proběhne zajímavá diskuze, kdo se první hlásí o slovo k tématu Evropská unie a Indie. Nemohu věřit tomu, že by tady nebyl nikdo a pan eh, Higgins za GUEM. It must be the first time. Ano, tak je to asi poprvé, pane předsedo, že jste tak zoufali, že vyzýváte eh, k vystoupení i mě. Ano. Příspěvek pana předsedy mimo mikrofon. Well, I think, as you said, Chairman... Tak jak jste řekl, pane předsedo, jedná se o nesmírně důležitou problematiku jak pro většinu běžných Evropanů, tak eh, o to víc eh, pro 100 eh, miliony lidí, především chudých lidí v Indii. My diskutujeme o návrhu dis, smlouvy o volném obchodu s Indií. Mluví se o ní poměrně eh, rozsáhle. Hodně si od ní slibují jak poslance, tak komise. Eh, komise získala tak od nedvádních organizací a zástupců nejrůznějších uskupení, které zastupují hm, ať už odbory nebo jiné skupiny obyvatelstva a pracujících eh, řadu reakcí a problém v této oblasti je především eh, v tom, že tou hlavní hnací hm, silou eh, u této smlouvy je perspektiva Evropské unie, to znamená zájem velkých evropských firm. A pan hm, de Hicht sám otevřeně řekl před několika měsíci, že On má v popisu práci otevřít eh, evropskému průmyslu nové trhy a pomoci tak také evropským službám a jeho poskytovatelům. A to je přesně ten záměr eh, posunout se blíže k Indii. A bohužel já si myslím, že toto není v zájmu velké většiny normálních pracujících lidí a chudých lidí v Indii. Hovoříme o, eh, řekněme, 700 milionech lidí, kteří žijí v nuzných podmínkách a eh, jsme svědky obrovské asymetrie mezi řadou aspektů života v Indii a u nás v Evropské unii, ať už jde o Eh, rozsah průmyslu či eh, dostupnost eh, používání technologií či rozsah výrobních kapacit v Evropě a v Indii. Pokud použijeme nějaké ty běžné mm, mechanismy, které se uplatňují na takovéto smlouvy o volném obchodu, ze strany eh, Evropské unie, to znamená, že se prosazují zájmy evropských eh, firm, tak eh, já vidím v tomto obrovské riziko pro ty 100 miliony Indů a řada řada těch kritických témat je pro pro lidi v Indii velice důležitá, ať už jde o ochranu duševního vlastnictví, o, o patenty. Toto vše může mít obrovský dopad na, na dostupnost například léčivých přípravků v Indii nebo na vývoz či výrobu léčivých přípravků z Indie eh, do třetích zemí. Pokud jde o obchod eh, s komoditami zemědělské povahy a tak podobně, tak eh, to může mít opět, eh, celá situace může mít devastující následky hlavně pro drobné farmáře, drobné obchodníky, kteří tvoří zhruba 90 obyvatelstva Indie. Takže pokud obrovské agropodniky z Evropy Ehm, spojí své síly, spojí své mm, dotace, tak eh, absolutně naprosto vymažou celou tuto vrstvu mm, drobných eh, výrobců v Indii, ovládnou eh, tamní trh, což bude katastrofa pro ty, kteří na tato obživě závisí. Už teď víme, že v Indii probíhá obrovská krize, pokud jde o drobné zemědělce. Už jenom v posledních deseti letech došlo k eh, obrovskému nárůstu počtu sebevrat u těchto eh, lidí, kteří čelí nesmírným eh, těžkostem při své práce ve snaze o, o obživu. Takže já si myslím, že bychom jenom zhoršili již tak velice špatnou situaci aktivity biotechnologických firm, obrovských západních firm mají nesmírně kontroverzní, mm, působí velice kontroverzním způsobem v Indii a mohl bych jmenovat další příklady. Jejich dopad eh, tedy je spíše negativní a když eh, Evropská unie ještě dále posílí své eh, práva a mm, otevřou si větší cestu na indický eh, trh, eh, tak ještě mm, dále, dále okleští ty možnosti pro tamní drobné, drobné producenty. A velice podobně to, co říkám, platí, pane předsedo, i pro uh, maloobchodní eh, obří společnosti, které chtějí mít neomezený přístup na indický trh. Neformální obchodní sektor to to je sektor, eh, na kterém závisí eh, stovky tisíc lidí. Pochopitelně, že mm, i v Indii jsou obrovské firmy s, s velkými eh, silnými zájmy působící po celém světě a určitě postupují také bez skrupulí, podobně jako třeba eh, Arcelor Mittal, kdybych měl eh, uvést příklad z ocelářství, což je strašný zaměstnavatel, mm, nabízející velice špatné podmínky svým zaměstnancům. A já nechci podporovat eh, to, že budeme vydávat naše pracovníky na milost podobným, eh, podobným firmám, ale bohužel přesně toto stojí za uzavřením eh, dohody o volném obchodu a nepodporuje to nijak zájmy obyčejných lidí v Indii. Já jsem pro obchod, naprosto eh, s tím souhlasím, jsem pro výměnu technologií, postupů, know-how, pro výzkum, jsem eh, pro to, aby to mělo užitek eh, jak pro Evropany, tak pro Indy, ale nejsem zastáncem toho, že velké nadnárodní firmy chtějí pronikat na, na další trhy. A Já myslím, že bychom měli vzít v potaz názor lidí, kteří zastupují tyto skupiny chudých lidí v Indii. Děkuji. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já také bych měl tady deklarovat svůj eh, eh, zájem, protože jsem se narodil v Indii, můj otec pracoval v Kalkatě a takže já mám eh, tady mm, velké pouto s Indií. Samozřejmě Indie, hm, to, je, to bude druhá největší ekologi, ekonomika na světě v roce 2050 50 a střední třída bude stejně tak velká jako u nás teď v Evropské unii v roce 2050. Je to velký hráč, ano. A především mám zájem na tomto, protože Nedávno pan premiér Cameron vedl delegaci do Indie, kde, byla i hodně, kde bylo i hodně podnikatelů z Británie a já nechápu, eh, Mm, o co tady jde, proč ty <laughs> národní delegace, když je to Evropská unie, která uzavírá ty obchodní dohody, má stoprocentní kompetence, takže Spojené království, Velká Británie ani další státy nemohou toto činit s Indií, i když je to mm, velká ekonomika na světě. No dobře, my tady hovoříme o rámcích a podobně, ale stejně nechápu, proč to tady tak zdůrazňujeme tu důležitost těch národních obchodních delegací, když tyto kompetence a pravomoce má Evropská unie. Děkuji, EPP, děkuji, pane předsedo. já eh, podporuji mm, jednání, které eh, vede komise eh, o této zásadně důležité smlouvě, která je důležitá pro budoucnost obchodu v Evropě. A já si myslím, že bychom měli být ambicioznější mm. Eh, já zcela i souhlasím s touto obchodní dohodou eh, s Indií v tom smyslu, že určitě bude moci pomoci lepším sociálním podmínkám Indů, jejich pracujících. Mm, já jako eh, bývalý zaměstnanec Alcelor Mittal, tak nemám pochybnosti o tom, že pracovní podmínky pracujících v Alcelor Mittal se zlepší potom hm, díky tomu. Takže eh, proto je třeba, aby více spolupracovali se západními podniky, protože tím se zlepší pracovní podmínky v těchto eh, rozvojových zemích. Také tato smlouva může zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu, poněvadž všichni souhlasíme, že větší otevřenost trhu a obchodu znamená větší konkurenci pro naši konkurenceschopnost našeho průmyslu. Také je pravda, že tyto obchodní dohody, nejenom s Indií, ale všechny ostatní, musí být vyvážené. A zde my již předtím jsme diskutovali o tom a my musíme požadovat stejné podmínky, které se musí aplikovat na ty výrobky, které se dováží k nám, abychom aplikovali na ně stejné požadavky jako na naše. To je klíčové pro tato vyjednávání o všech těchto obchodních dohodách. Eh, nemůžeme ale být papeštější než papež, jak se říká ve španělštině. A eh, samozřejmě mm, je to ambiciozní smlouva, která musí vzít do úvahy zájmy evropského průmyslu, ale také musíme i tedy proto si poslechnout názory našeho průmyslu, především automobilového abychom posilovali evropský průmysl, mm, mm, tak jak o tom hovoří strategie 2020. Proto je třeba si vyslechnout, jaké jsou zájmy evropského průmyslu. Také třeba, aby komise vzala do úvahy Lisabonskou smlouvu, poněvadž podmínky se změnily. A mm, komise tedy musí eh, brát na zřetel Evropský parlament eh, při tomto vyjednávání, což si myslím pomůže obou stranám, pomůžete i ke snažší ratifikaci ze strany parlamentu. A já mám otázku na komisi. Zdali ty otázky, které my jsme eh, eh, vtělili do té eh, klauzule o pojistných opatřeních do té smlouvy s Jižní Koreou, tak zdali také i podobnou klauzuli dáte do té dohody s Indií. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkuji, Pablo. A teď máme možnost vyslechnout si komisi. Máme tady pana Ignácia Garciu, takže snad nás bude informovat o stavu jednání a konkrétně bych vám ještě mm, položil dvě otázky. Eh, Indie Ehm, na začátku byla proti zavedení udržitelného eh, kapitoly o udržitelném rozvoji a také proti otevření eh, té, eh, toho trhu veřejných zakázek pro tu mm, smlouvu o volném obchodu. Takže by mě zajímalo, jak to vypadá v těchto oblastech konkrétně ta jednání v tuto chvíli. Máte slovo, pane kolego. Tak já si myslím, že ta mm, mm, nadnesená otázka skutečně vystihuje podstatu těch eh, největších problémů, které v tuto chvíli řešíme při jednání s NDI a dovolte, abych ještě jednou eh, uvedl, že Evropská komise je plně ochotná nabídnout veškeré informace, eh, které váš výbor vyžaduje o postupu jednání. V tuto chvíli mm, se nacházíme v zásadní fázi jednání. Ovšem nemyslím si, že bychom ta jednání mohli do prosince uzavřít, ale jak jste řekl eh, sám, musíme se snažit eh, dosáhnout nějakého průlomu, tak abychom eh, se přesunuli do té závěrečné fáze a doufejme, že tak uzavřeme tu nejdůležitější smlouvu o volném obchodu, kterou Unie kdy uzavřela, ale určitě to bude ještě znamenat překonání obtížných překážek. Dovolte zmínit některé nejožehavější problémy, na které narážíme při tom jednání a samozřejmě beru v potaz rozdílné názory, které tady zazněly od poslanců výboru. Tak nejprve přístup k trhu. Myslím, že mm, je jasné, alespoň pro nás je jasné, že uzavření této smlouvy s Indií musí znamenat zlepšení eh, přístupu na trh ve prospěch evropských eh, vývozců, ale pochopitelně i ve prospěch eh, vývozců z Indie. Takže vás mohu ujistit, pane Higginsi, že Indie je průbojná země a nemá žádný problém, absolutně žádný problém bojovat v těch jednání za podporu svých vlastních vývozců. Jinak jsme si vědomi mm, toho, jak vypadá ekonomická realita v Indii, víme o chudobě, o různé úrovni eh, rozvoje, ale musíme vzít v potaz eh, i to, že Indie již nyní je eh, velice konkurenceschopným vývozcem v řadě oblastí, ať už je to chemický, textilní průmysl, automobilový průmysl a tak podobně. A že tudíž podpora pokud mají získat podporu EU, tak tady musí být také lepší přístup eh, pro naše vývozce na indický trh. Ale chápu, že hm, tady je jistý prvek asymetrie a na konci jednání budeme muset nějakým způsobem uznat rozdílnou úroveň eh, vývoje či rozvoje obou eh, uskupení, ale nepředáme tuto smlouvu eh, dříve parlamentu, než najdeme eh, uspokojivou eh, odpověď na všechny doposavat otevřené otázky, ať už se to týká průmyslu či zemědělství, ale jak říkám, neznamená to, že Indie nakonec neotr, neotevře svůj trh dostatečně ta jednání, která jsou před námi, budou velice obtížná a uspějeme pouze, pokud najdeme výsledek, který bude zajímavý pro obě strany a mohu vás ujistit, že se budeme snažit hájit evropské zájmy. Druhá obtížná oblast těch jednání to je oblast služeb. A vzhledem ke struktuře indické ekonomiky, víte, že Indie má velký zájem na otevření trhu se službami sem spadá otázka dočasného pohybu indických eh, vzdělaných pracovníků eh, na do oblasti eh, služeb v Unii. To je pro nás hospodářsky velice nedůležité. zároveň je to ovšem citlivé téma a my tudíž spolupracujeme velice úzce s členskými státy, abychom dokázali Indii nabídnout něco smysluplného, ale pochopitelně, že Indie musí být připravena otevřet otevřít i svůj trh se službami a chtěl bych tady uvést, že Indie sama eh, zvažuje aktivně sama otevření eh, maloobchodního sektoru, protože je to důležitý pro, důležité pro větší efektivitu indického hospodářství a tak doufáme, že na závěr jednání najdeme řešení, které bude vzájemně uspokojivé. Pokud jde o veřejné zakázky, tak byste velice správně řekl, že to je jeden z problémů při jednání. Pro nás eh, je to hm, jasné, jasné, že nemůžeme uzavřít moderní dohodu o volném obchodu, aniž by nedošlo k otevření eh, trhu s veřejnými zakázkami na obou stranách, ale je to obtížná věc. Musíme najít způsob, eh, jak o tom dále s Indií diskutovat ale zdůrazňujeme, že to je něco, eh, čeho rozhodně chceme dosáhnout eh, v té eh, dohodě, takže ehm, jenom zbývá najít nějakou rovnováhu uspokojivou pro obě strany. Pokud jde o duševní vlastnictví, tak chci jasně říci, že v našich jednáních s Indií není nic, co by nějakým způsobem omezilo právo Indie vyrábět a vyvážet generické léky. My jsme to říkali jasně při našich jednáních s Indií a nabídli jsme veškerá nutná ujištění při jednání o kapitole o duševních eh, o duševním vlastnictví a mohu i vás plně ujistit, že tohoto přístupu se nevzdáme ani do budoucna a můžeme se o tom pobavit do, eh, do větší hloubky. Pokud jde o to, co říkal Pablo, o, ty, eh, o tu ochranu, tak eh, tady budou takové klauzule fungovat, tak jako je tomu například ve smlouvě s Koreou kde teda jednání také ještě nebyla na 100% ukončena, ale mohu říci, že ve značné míře Tady nevidím nějaký problém eh, eh, uzavřít dohodu s Indií v této oblasti. Samozřejmě chápu, že budeme potřebovat nařízení pro implementaci této konkrétní eh, věci a vyjdeme z toho, čeho jsme dosáhli ujednání s Koreou. Pokud jde o udržitelný rozvoj, tak Neskrývám, že se jedná o jedno z největší, nejproblematičtějších e, oblastí. Skoro bych řekl, že jde o, o fundamentální e, rozkol e, otázku principu Indie je demokratickou zemí, chrání lidská práva, chrání životní prostředí a silně se staví proti tomu, aby sociální a environmentální záležitosti byly obsaženy ve smlouvě o e, volném obchodu. Ne, že by tak snižovaly význam těchto záležitostí, ale protože se obávají, že začlenění těchto věcí do této smlouvy by otevřelo dveře nějakým dalším eh, omezením pro indické exportéry. My jsme jasně za naši stranu řekli, že nevíme, jakým způsobem bychom mohli eh, takovou moderní smlouvu uzavřít, aniž by tam byla smysluplná kapitola o udržitelném rozvoji. Ale jak říkám, bude to kapitola nesmírně obtížná při dalším jednání. Možná nevyřešíme mm, tento problém do prosince, ale zároveň vás mohu ujistit, že komise se snaží Indii dát najevo, že je to téměř nutná podmínka a že obě strany budou muset být kreativní při při hledání nějakého řešení. Nepochybuji o, tém, o tom, že kdybychom vám předložili smlouvu bez eh, tohoto prvku, tak eh, byste s ní také nechtěli souhlasit. Děkuji, Ignacio Garcia. Ano, Daniel Kaspary chce slovo. Vážně. Eh, Vážený pane Basaro, já bych měl dvě otázky k tomu, o čem jste právě hovořil. Za prvé, vy jste hovořil o rozdílech rozvinutosti hospodářství v EU a v Indii. Jistě je tu rozdílný stav rozvoje, když se podíváme například na hrubý domácí produkt EU a Indie, ale jistě se shodneme i na tom, že i v rámci indického národního hospodářství existují obrovské rozdíly. Některé oblasti leží ladem a některé jsou skutečně velmi rozvinuté. A i v EU máme některé oblasti, které jsou rozvinuté více a některé méně. Co je pro mě důležité, my nedojednáváme eh, takovou dohodu o, smu- eh, o volném obchodu pro současný stav, ale myšlíme také na 10 až 20 let eh, dopředu situace se jistě změní, i co se týče například eh, růstu. Jistě v budoucnu bude v Indii nějakých 6 až 7 EU možná polovina, když to bude dobré. To znamená, že ta hospodářská rovnováha se posune a zajímalo by mě, jak na to taková ta dohoda reaguje. Když vidím, že Indie například trvá na tom, že některé produkty budou plně vyňaty, že něk- které položky celního sazebníku mají být eh, kompletně vyňaté, tak eh, mohu souhlasit s tím, že to bude třeba na 4, 5 nebo 10 let, ale měl by tam být jasný termín, kdy bude této výjimky konec. Dovedu si představit i jiný model. A sice, že vyjdeme z určitého benchmarkingu a když některé průmyslové sektory, například ve srovnání Indie, Evropa nebo celosvětově dosáhnou určitého limitu, tak eh, potom doběhnou určitá přechodná opatření. Ale podle mě není akceptabilní, aby některé eh, celní oblasti byly dlouhodobě vyňaté z eh, dohody o volném obchodu. To by naše frakce nemohla podpořit. Musí zde být jasné termíny, kdy doběhnou eh, tato specifická pravidla. Není možné, aby se Evropská komise snažila proti, stavět proti sobě různé průmyslové sektory. Eh, slyšel jsem, že panují také otázky, které položky jsou pro vás důležité, kde můžeme ustoupit. Všichni víme, jak dramaticky se situace mění a nemůžeme nechat vyňaté určité celní položky, které možná dnes nejsou pro evropský průmysl důležité, ale možná zítra, pozítří nebo za pět či deset let eh, vyjeví obrovský tržní potenciál. A za druhé hovořil jste o patentech a duševním vlastnictví v oblasti léčiv. jedno z těchto témat, a zase zde shodneme, nikdo z nás nechce omezit zásobování lidských obyvatel generickými léčivy. Tímto směrem byste také měli vyjednávat. Na druhou stranu není také možné dramaticky znevýhodňovat evropské výrobce generik a v oblasti patentů a duševního vlastnictví bychom měli tedy posílit a já mám informace, že oni neplní dohody TRIPS a to by se mělo řešit při vyjednávání, protože i pokud v budoucnu tomu bude tak, že výrobci generických léčiv v Indii ještě během platnosti patentů evropských výrobců Eh, vyrábí pro indický trh a oni je potom vyrábí na 5 až 10 let pro indický trh a pak v Evropě ty patenty doběhnou a nyní zní otázka, kdo bude vyrábět generika pro evropský trh. A dochází zde k obrovskému narušení hospodářské soutěže, jestli už nějaký eh, indický výrobce už mohl pět nebo deset let eh, prodávat takovéto produkty. A potom vstoupí na evropský trh, a nebo zda na druhé straně například výrobce generik z mé spolkové země. V mé spolkové zemi také je několik výrobců generických léků, eh, teprve budou muset začít sbírat eh, zkušenosti, protože museli dodržovat patentová práva, protože neměli onu eh, hospodářskou výhodu a pak by došlo k narušení hospodářské soutěže v Evropě. Takže bych byl rád, kdybyste ve vyjednávání nejenom zohlednil zásobování indického eh, obyvatelstva léčivy, ale také zohlednil zájmy evropských výrobců generik. Rozhodně nám nejde o to, abychom nějakému indickému nebo africkému občanovi bránili v přístupu ke generickým léčivům. Ne, ale bylo by dobré, aby zohledňování těchto zájmů neznevýhodňovalo evropské výrobce generik na evropském trhu. Byl bych tedy rád, kdybyste zareagoval na otázku toho nerovnoměrného vývoje, a potom do benchmarkingu a otázek duševního vlastnictví. Děkuji. Of course I'll give the floor later. Děkuji. Ještě později dám slovo komisi, aby zareagovala na tyto otázky a pochybnosti, ale předtím ještě naši kolegové, nejprve za ALDE Michel Ferreira. Eh, děkuji. Dovolte mi, abych na úvod zde uvedl takovou zásadní úvahu. V posledních dnech se v tisku objevovaly zprávy o setkání EU a SEM, EU Čína a také s ohledem na nastávající summit EU Indie. A mimo jiné se tam píše o tom, že v Ázii eh, panuje všeobecný postoj, že Evropa ztrácí svoji vitalitu, svoji životní sílu a že azijští politikové to sledují s určitým zadosti učiněním. V této souvislosti bych se chtěl zeptat eh, vyjednávacího týmu, zda je takovéto vnímání hraje svoji roli. protože my bychom z toho měli také něco vyvodit. Já se osobně domnívám, že nejlepší časy Evropu teprve čekají eh, ve světě. Eh, je určitý vývoj, například demografický vývoj, ke kterému se stavíme skepticky, ale když se vzpomeneme v Evropě na ty potenciály, které máme naší vědě, technice, technologii, a naší technologické vyspělosti, tak máme veškeré možnosti k dispozici, abychom úkoly budoucnosti vy, vyřešili. Můžeme demografické změny také zmírnit technologickým eh, pokrokem a nemě, ne, nemusíme vůbec pochybovat sami o sobě také co se týče časového plánu. Neměli bychom zde sami na sebe eh, vyvíjet falešný tlak. Eh, kolega tady říkal, že jednání s Indií asi nebudou dokončena letos, alespoň takto jsem to pochopil. Já bych vám radil, abyste nevyjednávali překotně, ale abyste skutečně klidně a střízlivě analyzovali, kde jsou silné stránky Evropy a co můžeme nabídnout. Protože my jsme stále ještě nejsilnější ekonomický prostor na světě a můžeme indickému hospodářství mnoho nabídnout. A Indie si musí rozmyslet, zda chce posílit své hospodářské kontakty s evropským trhem, anebo zda půjdeme takovou cestou, která se nyní projednává v americkém kongresu v souvislosti s Čínou. Domnívám se, že střízlivá analýza ukáže výhody dohody o volném obchodu pro obě strany. Týká se to jak evropského hospodářství, tak i indického hospodářství. A sice, eh, když se trh otevře, tak ty výhody, eh, z těch výhod budou těžit obě strany. A proto zde chci podpořit pana kolegu Kaspariho, který se ptal na otázku asymetrie. Eh, slyšíme, že je zde určitá zpětná vazba mezi komisí a evropským průmyslem. Samozřejmě to je zapotřebí. A i zde se objevuje ta zpráva, že mají být vyňaté určité oblasti evropského průmyslu. Byla už zmíněna farmacie, určitou roli hraje také automobilový průmysl. A mě by zajímalo, zda by bylo možné obdržet v této souvislosti bližší informace. Zda může komise asymetrie vyloučit. Já se domnívám, že bychom měli uzavřít dohodu pouze tehdy, pokud to bude dohoda symetrická. Možná, že by nám komise k tomu mohla ještě něco říci. Děkuji. Děkuji. Není eh, kolega Harif. Jenom dvě otázky. Děkuji za to vysvětlení o stavu vyjednávání. Mám dvě otázky. My v té smlouvě s Jižní eh, Koreou jsme objevili ten doplňující protokol, který se týká kultury. A já tedy opakuji tuto otázku. Bude tam také i zde doplňující protokol o kultuře, tedy k této případné smlouvě s Indií, tak jako s Koreou. A teď druhá otázka. Uh, Ptám se, zdali nějaká část, eh, nebo vedou se vyjednávání i o investiční politice? Merci, Kader. Děkuji, Kader Arife z ECR, Sayer Kader. Um, ano. Děkuji, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Jedno téma, které myslím, asi nebude dohodnuto nebo jedno téma, o kterém se hovořilo, že asi nedojde k dohodě do eh, prosince tohoto roku, tak se ptám, jaký je očekávaný harmonogram, co lze očekávat a které jsou ty nejvíce problematické části diskuze. A teď ještě obecněji když hovoříme o eh, v eh, eh, smlouvy o volném obchodu, tak v podstatě hm, to je spíš na papíře, to jsou preferenční obchodní dohody. A když se o tomto vyjednává, tak je třeba se eh, dívat na to kapitolu po kapitole. Takže které ty sektory podle vás budou asi citlivé v rámci vyjednávání a které případně budou vyloučeny vůbec z vyjednávání a jaké jsou toho důvody? Také jedna z výhod která mě se líbí eh, na těch bilaterálních smlouvách, na rozdíl od VTO. Eh, VTO je eh, problém tedy s tím zemědělstvím, a, a víme, že tedy tam nejsou třeba ty služby, které jsou velkou součástí našich ekonomik. A takže hm, jak můžeme tedy tam protlačit ty služby, především služby právní a finanční? A je tam nějaký odpor proti Eh, tomuto sektoru? A jaké jsou další citlivé oblasti služeb třeba? Protože i tady naše diskuze, já jsem byl zpravodajem právě pro ty služby v parlamentu a já vím, jaký je to boj i v rámci EU, že to je téma citlivé na liberalizace těchto typů služeb. Děkuji. Um, thank you. Děkuji. Hm, takže vidíte, celá eh, řada důležitých otázek na komisi. Mohl byste začít eh, těmi více politickými, které eh, mm, jste byly položeny, to znamená teď tedy zdali my přicházíme o něco, mm, tedy politicky řečeno, při těchto vyjednávání já si myslím, že ne. Conclude. Myslím si, že mm, uzavřeme skutečně velice významnou smlouvu o volném obchodu s azijskou ekonomikou a tudíž eh, mm, doufejme, že brzy tato eh, že začne brzy také platit eh, dohoda s Koreou jednu věc říci mohu už nyní, a to, že Indie má, Indie má jasný zájem, zjevný zájem o tato jednání, chce uzavřít dohodu o volném obchodu s EU a víme, že se jedná o záležitost, která je opravdu podporována prioritně indickou vládou. Indie ani EU neuzavřou všem tuto smlouvu za každou cenu. My to uděláme tehdy, pokud, eh, nebo oni to udělají tehdy, pokud to prodají své veřejnosti, a my v podstatě pro nás platí to tež. Uzavřeme tuto dohodu pouze, pokud budeme mít jistotu a budeme vás schopni přesvědčivě eh, získat na svou stranu, pokud jde o mm, výhody pro Evropskou unii. Takže z tohoto hlediska je zjevné, že nebudeme obětovat eh, kvalitu kvůli rychlosti uzavření smlouvy, pokud dospějeme k závěru, že klíčové, mm, klíčové prvky jednání se neposunují ku předu, tak um, uh, možná vyjde najevo, že v tuto chvíli ještě není na čase dohodu uzavřít, takže nesmíme usnout na Vavřínech. My jsme s Indií jednali mm, už eh, několik let eh, a několikrát eh, jsme se dostali do situace, kdy jsme se museli začít zabývat obtížnými otázkami, které mm, znamenaly, že v dohodu buď uzavřeme nebo neuzavřeme. A teď už nám nezbývá příliš času do 10. prosince, takže eh, do té doby no, budeme se snažit o politický průlom eh, v těchto jednání, ale určitě ta jednání neukončíme do prosince. Tím vlastně reaguji eh, na to, co řekl pan Kamal. Je jasné, že potřebujeme více času než jenom do prosince, abychom vše doladili. Osobně si myslím, že pokud v prosinci dosáhneme politického průlomu, tak budeme v situaci, kdy bychom mohli uzavřít eh, smlouvu první poloti příštího roku. I tak by to bylo náročné, ale případně možné. A teď, abych se dostal k těm dalším otázkám, myslím, že musíme rozlišovat mezi otázkou asymetrie a otázkou eh, vyloučení neakceptujeme uzavření smlouvy s Indií eh, v takovém případě, že důležité sektory pro Evropskou unii tam nebudou začleněny, ať už by to bylo automobilový, textilní nebo chemický sektor, nebo ať je to strojírenství či eh, zpracované zemědělské výrobky nebudeme uzavírat tu smlouvu, pokud tam nebude adekvátní začlenění těchto zmiňovaných eh, sektorů a spolupracujeme tady s dotčenými sektory a snažíme se dosáhnout eh, maximálního možného výsledku pro evropský průmysl. Ale zároveň je nevyhnutelné, že konečný výsledek bude do jisté míry asymetrický, jak jste eh, říkali i vy sami, ale zároveň vás mohu ujistit, že budeme v situaci, eh, že vám předložíme tu smlouvu tehdy po, teprve poté, co budou eh, dobře ošetřeny naše důležité zájmy. Pokud je o farmaceutický průmysl a duševní vlastnictví, to je obtížná problematika a myslím si, že bude potřeba o tom vést skutečně podrobnou debatu. Jasně chtěla říct to, že si myslím, že není možné předvídat, eh, že by tady platilo stejné, eh, stejná regulace pro farmatické údaje, jak v EU, tak v Indii. Eh, tady se budeme muset v Evropě hm, si vybrat, buď to tady bude exkluzivita na informace v rámci evropské legislativy, a Indie zase musí volit eh, mm, jinak. Eh, I tam se o tom hodně diskutuje, ale nelze očekávat, že u podobně citlivé záležitosti obě strany budou eh, chtít stejně chránit duševní vlastnictví ve své domácí legislativě. Teď pokud jde o otázku kultury panu Arifovi mohu říci, že se nejedná o věc, která se objevuje v našich jednání s Indií. Indie to nenadnesla, e, nemá o to zájem, takže mm, na vaši otázku říkám ne. V tuto chvíli neuvažujeme o protokolu o kultuře, tak jako tomu je například v případě Koreji. Pokud jde o investice, tak v jednáních s Indií diskutujeme o této problematice, ale na základě eh, našeho eh, přidruženého vyjednavacího mandátu, eh, takže řešíme pouze některé aspekty investic ve spolupráci s parlamentem a členskými státy. Jde o záležitosti týkající se hlavně ochrany investic, takže nejde o věc, kterou bychom eh, probírali jak se přímo s Indií v tuto chvíli, ale Indie nám naznačila, že o záležitost zájem má, že si myslí, že by bylo dobré, aby tato dohoda o volném obchodu se věnovala i problematice investic. My jsme jim řekli, že v tuto chvíli nemáme eh, v této oblasti vyjednavací mandát, ale doufám, že situace se změní nebo se možná změní a doufejme, že než vstoupí smlouva v platnost nebo, nebo bude dojednána, tak budeme moci vyjednat z Indii i otázku investic. V tuto chvíli kolegům z Indie říkám, že k tomu mandát nemáme. A závěrem služby, to je opět eh, citlivá tematika. Už jsem řekl, že to je těžké téma, ale téma, kde Eh, víme, že jendecká vláda vidí, že v jejím zájmu více otevřít eh, maloobchodní sektor. Pokud jde o právní eh, služby, tak to je v Indii velice citlivé, možná protože je tam silná lobby v této oblasti, takže zdá se, že to je jedna z vůbec největších překážek při jednáních, takže je potřeba přinutit protistranu, aby zvážili větší otevření trhu v této oblasti. Takže nijak neskrývám, že se jedná o jedno z nejobtížnějších eh, tematik. Jinak eh, pokud jde o ty služby, tak doufáme, že dosáhneme pokroku. Pak je tady ještě jedna věc, eh, o které diskutovala Indie už nějakou dobu, a to je pojišťovnictví. Eh, legislativa by eh, v této věci měla být brzy schválena v indickém parlamentu a my doufáme, že tyto nové zákony dost přispějí eh, k posunu a že Indie se bude moci nějakým způsobem ve smlouvě s EU zavázat v této oblasti. Vy víte, že Indie se nerada v některých věcech zavazuje, pokud jsou to věci, u kterých teprve nyní probíhá diskuze v indickém parlamentu a nechtějí se zavazovat předtím, než indický parlament dospěje k nějakému konečnému rozhodnutí a právě to se týká tedy i toho pojišťovnictví, ku příkladu. Děkuji panu Garciovi a myslím, že toto byla skutečně velice zajímavá živá diskuze. a pouze dokládá význam této problematiky. A tím se dostáváme na, k závěru našeho dnešního zasedání. Dovolte ještě závěrečná oznámení, tak jednak, že číslo 7 našeho newsletteru ehm, bylo právě dokončeno, takže si takže tímto děkuji autorům za jejich práci a příští zasedání se bude konat 9. listopadu v 9 hodin ráno. Tímto vám děkuji.